okay, colleagues? Maybe we can make a start if people can take their seats. So apologies for keeping people a little bit delayed because we were... Omlouváme se za mírné spoždění, protože eh, jsme přetáhli se schůzkou koordinátorů. Pořád ještě eh, zahajujeme práce v celé řadě iniciativ a proto tedy zasedání koordinátorů trvalo dlouho. Uh, chci sdělit kolegům, kteří čekají na tedy především na téma JPU, e společné parlamentní schromáždění, že toto téma eh, bylo přesunuto až na závěr odpoledne. Dnes dopoledne budeme řešit pouze jedno téma. Dopoledne proběhne debata, odpoledne si odhlasujeme pozměňovací návrhy. Jak kolegové víte, k této zprávě bylo předloženo 466 pozměňovacích návrhů, což ukazuje, jak zajímavá ta zpráva je. A díky tomu je také velice zásadní pro náš výbor, vzhledem k tomu, že příští rok musíme nadefinovat nové cíle pro globální rozvoj po roce 2015. Musím říci, že proběhla velmi intenzivní diskuze s našimi stínovými zpravodaji a všichni usilovně pracovali na nalezení kompromisů. Náš výbor vypracoval eh, zásadní jednoznačné stanovisko na toto téma, které představíme eh, na Radě ministrů pro rozvoj v prosinci. Ale nyní tedy nejprve dávám slovo zpravodaji a potom stínovým zpravodajům. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi na začátek poděkovat stínovým zpravodajům za veškerou odvedenou práci. Správně jste řekla, že to bylo velice složité, vzhledem k tomu, že jsme měli 466 pozměňovacích návrhů. Včera odpoledne se nám podařilo dokončit práci a dopracovat se k formulacím, na kterých se shodnou politické skupiny napříč celým rámcem. Máme celkem 17 kompromisních balíčků. A um, co je tedy důležité, vysíláme tím jednoznačný a důrazný signál. Povedlo se nám zapracovat a zohlednit různá stanoviska vyjádřená na půdě tohoto výboru zástupci různých politických skupin a to způsobem, který je velmi vyvážený a který se samozřejmě vyžádal od všech zúčastněných stran ochotu ke kompromisu. A za to bych chtěla také poděkovat. Důležitost spočívá v tom, že do stanoviska, které jsme získali od výboru FEM, tedy že toto stanovisko jsme zapracovali do celé řady kompromisních návrhů. Samozřejmě nemohli jsme zapracovat úplně všechny, protože pak tedy přišlo ještě 60 dodatečných pozměňovacích návrhů, které svým rozsahem měly eh, skoro stejný počet stránek jako naše zpráva. Proto jsme se z praktických důvodů rozhodli jít cestou kompromisu. Důležité je, že z výměny stanovisek a diskuzí vyplynulo, to, že je nutné klást daleko větší důraz na boj s nerovností, s chudobou a podobně v rámci vývoje. Tedy, že to by měl být nový důraz příštího globálního rámce. Také jsme trochu změnili strukturu zprávy, tak abychom zohlednili eh, názory různých politických skupin a abychom zdůraznili důležitost globálního partnerství. Toto téma se objevovalo rozeseté v různých částech zprávy, nyní tedy je na něj kladen nový důraz. A já myslím, že tím se nám podařilo zohlednit to, co bylo důležité pro celou řadu našich kolegů, jak se vyjádřili na setkání stínových zpravodajů. A já myslím, že tím také jasně říkáme, že naše externí a interní politiky je třeba zohlednit při stanovení nových trvale udržitelných cílů rozvoje. A také jsme tedy řešili dilema v tom smyslu, zdali jednodušit seznam cílů nebo tedy ponechat kompletní seznam, což ale znamená, že některé cíle by trpěly jaksi menší pozorností, kterou je jim možné věnovat. My jsme to nakonec vyřešili, takže jsme tyto cíle soustředili do jednotlivých skupin a nebylo to na úkor lidských práv ani některých nových inovativních přístupů a cílů. A na závěr mi dovolte říci, že nyní máme vyvážený soudržný text, který samozřejmě vysí na dohodě, kterou jsme uzavřeli včera, to znamená, že každá politická skupina tedy má své meze, za které nechce zajít, ale zároveň tedy všechny eh, Všechna politická uskupení se snažila o to, aby tyto meze byly co nejdál od centra a aby bylo možné do tohoto textu začlenit co nejvíc eh, různých pohledů. Pokud se nám to povede během odpoledne, během hlasování, a já jsem si jist, že ano, tak připravíme pro plenární zasedání dobrý, vyvážený text, který vysílá velmi důrazný signál, jež doufejme bude mít dopad na rozhodování rady v prosinci. Děkuji velice, děkuji za veškerou náročnou práci. Předávám slovo stínovým zpravodajům. První Eli Schleim. Děkuji. Chci poděkovat našemu zpravodaji za veškerou práci, kterou vložil do textu, vzhledem k tomu, že existuje 466 pozměňovacích návrhů a mm, bylo jen málo času na to je zpracovat. Ale mohu říci, že tedy já a moje skupina jsme spokojeni s odvedenou prací. Chci také poděkovat ostatním stínovým zpravodajům za ducha spolupráce, který umožnil vypracovat důrazné stanovisko, jež bude mít zásadní dopad na radu a členské státy. Jde o velmi dobře vyváženou zprávu. Závěry otevřené pracovní skupiny byly základem pro naši debatu a obsah a implementace ukazují, že tedy tento vliv můžeme mít. A ani jsme přitom neslevili z těch nejambicioznějších a inovativních cílů. Zdůraznili jsme také myšlenku globálního partnerství, univerzálnost tohoto rámce, který by měl platit pro všechny zainteresované země a také vůči úlohu Evropské unie. Nechtěli jsme hovořit pouze o trvale udržitelném rozvoji a vymícení chudoby, ale hlavně o rovném spravedlivém přístupu ke všem zemím. A je důležité, že i ostatní politické skupiny odsouhlasily, že tohle je jednou z našich priorit. Také je důležité, že jsme věnovali pozornost lidským právům a zvláště těm nejoslabenějším a nejzranitelnějším skupinám obyvatel proto jsme tady zahrnuli témata jako právo na reprodukci, ale také témata boje s klimatem, jeho dopad, dopad tohoto boje na hospodaření a tak dále. To všechno se nám ve velmi krátké době podařilo zapracovat do tohoto dokumentu a já jsem tedy velice potěšená textem, který se týká úlohy žen a dívek eh, v rámci této zprávy a myslím, že celkově můžeme být spokojeni a doufat, že se nám podaří na plenárním zasedání získat eh, širokou podporu, vzhledem k tomu, že náš text je jaksi daleko důraznější než to, co připravil parlament. Samozřejmě tím práce neskončí. Musíme lobovat u našich vlád, mezi, naši, mezi naší veřejností, tak aby ten budoucí rámec byl již tedy v povědomí předtím, než se o něm začne příští rok jednat. I'll let the other speaker take this. Okay. So yeah, I got Pavel Varinen next. It's me. Že já se vzdávám práva vystoupit. Paní předsedkyně, já chci poděkovat ostatním stínovým zpravodajům za velmi dobrou spolupráci. Tým ALDE může podpořit všechny kompromisní pozměňovací návrhy, ale je tu jeden problém ve zprávě. totiž, že trvalá udržitelnost hlediska životního prostředí nebyla, že jí nebyla věnována dostatečná pozornost a jedním z důvodů je i to, že výbor NV nepředal žádné stanovisko. A pokud ano, jistě by, tady, jistě by k němu patřila i řada pozměňovacích návrhů. Proto žádám o vaši podporu pro tři pozměňovací návrhy, které nebyly součástí kompromisu. Dva z nich se týkají problému urbanizace, je to tedy pozměňovací návrh 27 a 173. Máme na světě nyní skoro 7,5 miliard lidí, polovina z nich žije ve městech a podle prognóz populace poroste tedy až devítinásob, vzroste ještě devítinásobně a dvě třetiny těchto obyvatel budou žít ve městech, tedy v těch takzvaných megaměstech, což je naprosto neudržitelné z hospodářského, sociálního hlediska i z hlediska životního prostředí. Proto jsem předložil tyto pozměňovací návrhy, prvé, abych jaksi upozornil na budoucí rozvoj a vyzval k tomu, aby vznikaly regionální politiky, které by pomohly vyvážit tento vývoj, tak aby i menší města a obce byly aktivní na tomto poli. Víme, že je tu iniciativa města a obce tisíciletí zaměřená právě na hledání této regionální rovnováhy a já tady doufám, že mé dva pozměňovací návrhy na toto téma mohou být podpořeny. A konečně jsem také předložil pozměňovací návrh 165, můžu ho přečíst, je velmi stručný a doufám, že také projde hlasováním. Vyzýváme všechny země k tomu, aby propagovaly myšlenku environmentální trvalé udržitelnosti a to jak v rozvíjejících se, tak rozvinutých zemích, politiku plnou k životnímu prostředí a jeho přínosu k vývoji hospodářství. To je, myslím, rozumný pozměňovací návrh a já vás tedy žádám o podporu. Okay, thank you very... Děkuji velice, než dám slovo panu Devovi. Že vítám tu naše návštěvníky Lola z Candente, A jsem pozvala skupinu redaktorů oběžníku, který jsem právě představila. A my vás tady vítáme. A nyní pan Deva. Já chci pogratulovat panu Stýrovi k vynikající zprávě. Můžeme podpořit většinu pozměňovacích návrhů, ale mám trošku problém s odstavcem 27, eh, který se týká daně z finančních transakcí. Je to tedy v té kapitole o mobilizaci finančních zdrojů. A my eh, s tímto tématem máme problém. Moje strana je naprosto proti. Já nevím tedy, jak to udělat, ale pro zprávu by bylo lepší, kdyby se tam tato zmínka vůbec neobjevila, proto eh, žádám zpravodaje, aby s tím něco udělal, ale jinak mohu jen pogratulovat. Děkuji. Děkuji. A nyní tedy zahajuji debatu. První tedy paní Lola Sanchez Goe. A požádám ostatní kolegy, aby se ještě jednou přihlásili, abychom se je stihli poznamenat. Děkuji velice, paní předsedkyně. Goe podpoří finální verzi zprávy, ale máme tu tři klíčové myšlenky, které jsou pro nás velmi důležité a které se ve zprávě vůbec neobjevily. Za prvé, univerzální ochranná značka, kterou by mohly používat rozvíjející se země, rozvíjející se ekonomiky a noví dárci. To je velmi důležité pro všechny tyto zainteresované skupiny. Také chudoba je vždy jedním ze zásadních témat, které je nutné zvážit při plánování budoucích aktivit. Možnost vymanit, tedy ta nemožnost vymanit se z chudoby by měla být považována za porušování základních lidských práv. A s tím souvisí další důležité téma, větší práva ženám, které, protože jejich aktivity jsou nedílnou součástí trvale udržitelného rozvoje. A moje, můj kolega na, to vypracoval, eh, na toto téma vypracoval stanovisko, nepodařilo se jej zapracovat do této zprávy, ale myslíme si, že sexuální práva a práva na reprodukci by měla být jasně zmíněna a zapracována do tohoto textu, protože jejich uznání je takovým historickým krokem ku předu. Jinak tedy děkuji panu Stýrovi za veškerou spolupráci a za to, že se mu podařilo najít široký konsenzus. Je třeba, aby stanovisko Evropské unie v tomto ohledu bylo opravdu důrazné. Mám poznamenána ještě čtyři jména. Teď je přečtu a pokud chybíte, tak se prosím přihlašte. For the Socialist Group. Um, sorry, I've got Teresa, firstly, Teresa Jiménez Beferil for the EPP. Teresa Beferil za EPP, pan Son, Maria Hojburg a Luis Alio. Ještě někdo další? Chce vystoupit pokud ano, tak se prosím přihlašte. Eh, Děkuji. Dovolte mi poděkovat panu Stýrovi. Nejen za vypracování takto komplexní zprávy během krátkého času i za zapracování všech kompromisních návrhů, ale chci mu také poděkovat za to, že je schopen hledat a nacházet kompromisy. A přijít s vyváženým výsledkem, se kterým jsme všichni spokojeni. Děkujeme eh, také, že jste zapracoval stanovisko ženského výboru, eh, především problematiku reprodukčních a sexuálních práv žen. To je velmi důležité pro eh, prosazování větších práv žen, což by mělo být nedílnou součástí cílů rámce po roce 2015 a já jsem ráda, že to pan zpravodaj jasně vyjádřil. Také je velmi dobré, že jsme zmínili cíl jako odstrašení, odstranění veškeré diskriminace a boj proti násilí na ženách. To je velmi důležité také, pokud o ženskou obřížku, obřízku, a, nucené sňatky nezletilých žen a podobně. Tady je důležité posílit v tomto ohledu i fungování místních úřadů, nejenom tedy fungování vlád v zemích, které se s těmito problémy potýkají. Pak je tu také, ženy také hrají velice důležitou úlohu v zemědělství, které v rozvíjejících se zemích tvoří až 90 celkové produkce. A také je třeba zmínit úlohu malých a středních podniků, ty se objevují ve zprávě, takže opravdu je to komplexní a my gratulujeme. Děkuji, paní předsedkyně. Chci také pogratulovat panu Štýrovi, který se poradil s herkulovským úkolem. A souhlasím s tím, co tu řekl stínový zpravodaj za naši skupinu. Ne vždycky s ním souhlasíme, ale tentokrát ho mohu stoprocentně podpořit. A chci také poděkovat zpravodaji za to, že akceptoval tři změny, které souvisí s mým návrhem. Neděkuji mu jenom proto, že tady zohlednil můj návrh, ale především proto, že jsem opravdu přesvědčen, že existují odvětví, která, na které je třeba se zvlášť zaměřit a politiky, které je třeba zvlášť posílit. Jedním z takových odvětví, tedy nebo jednou z takových oblastí, jsou lidé s jakoukoliv formou postižení. Tato skupina obyvatel je velmi početně zastoupena právě v rozvíjejících se zemích, kde není preventivní péče rozvinuta tak jako u nás. Pak je tu také problematika humanitární pomoci. I to je prvek, který by měl být součástí toho obecného globálního rámce. A konečně také navázání podpory na existenci státního aparátu. To se týká eh, především států, kde úplně kolabovaly státní struktury, případně zemí, které procházejí válečným konfliktem. A konečně, pokud jde o sexuální práva a práva na reprodukci, Myslím si, že všichni by si měli uvědomit, že tady mluvíme eh, o snahách, které běží kontinuálně. Evropský parlament k této debatě významně přispěl. Není to poprvé, kdy budeme hlasovat pro uznání reproduktivních práv žen eh, v rámci nějakého dokumentu nebo debaty. My jsme se zasazovali o tato práva už v rámci dalších debat na jiná témata. Například existuje zpráva o dopadu hospodářské krize na rozvíjející se země v období po roce 2010. Tu jsem vypracoval já E, tedy tato zpráva e, prošla jen tedy e, těsnou většinou, takže jak vidíte, jsme často rozštěpeni ve svých názorech. nyní tedy paní Stínová zpravodaj. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Es war sehr wenig Zeit für... Děkuji vám. Eh, já jsem na tu zprávu měla poměrně málo času, eh, což tedy eh, pro mě jako nováčka v parlamentu byla křes ohněm. Nicméně já děkuji ostatním zpravodajům, stínovým zpravodajům, kteří mi vycházeli vstříc a děkuji i zpravodaji za vhodnou moderaci, která nám umožnila ukončit vše včas pro nás bylo důležité, abychom vycházeli z lidských práv a ta se táhla jako červená nit celou zprávou. A e, také samozřejmě návaznost na dokumenty OSN. E, také e, se zde hovoří o ženských právech a jejich důležité roli v rámci rozvoje práce. K tomu pochopitelně eh, patří také děti a zejména dívky, tedy budoucí ženy, které mohou eh, zajišťovat stabilitu v mnohých regionech a to všechno v té zprávě je. Nerovnost, zdraví, prostě všechno tam je. Další důležitá zpráva je, že klimatická změna je oblastí, kde se budou formovat budoucí problémy a my se budeme muset velice intenzivně zabývat tím, jak s tím naložit, jak můžeme zajistit výživu obyvatelstva i v podmínkách klimatických změn. A e, v této souvislosti my jako zelení e, e, chceme jedno oddělené hlasování, to je poslanecí návrh číslo 84 a já bych vás prosila o podporu. Je to totiž taková nadřazená výzva, jak se stavět k našemu životnímu prostředí, na kterém závisí naše obživa. Eh, prostě je to dimenze, kde je třeba dobře propojit eh, budoucnost eh, s výživou lidstva. Takže chceme tady ještě jednou zdůraznit aspekt životního prostředí. Celkově bychom chtěli souhlasit s touto zprávou. Myslím, že je to velice dobrá eh, debata a já chci poděkovat eh, všem kolegům, zejména eh, panu Stýrovi. Ano, děkuji. Takže na ten pozměňovací návrh číslo 84 se podíváme. Já tady eh, nemám zatím, takže uvidíme, nebo nebudu zkontrolovat, jestli je to jako Aha, ano, dostávám zprávu, že ano, že je to schváleno jako oddělené hlasování. Dobře, pan Alio. Děkuji vám, paní předsedající. 11. listopadu si připomínáme padlé z první světové války, to jsem chtěl předeslat, neboť je to právě dnes co se týče zprávy, tam chybí dvě závažné věci. Za prvé jde o řízení migračních proudů. Co se týká severu, tedy vztahu sever-jih a migrace, tak to je něco, co by tam mělo být, nebo jde o udržitelný rozvoj a to je důležité pro jednotlivé národy. No a pak tam chybí ještě jedna věc, a to říkám otevřeně. Já jsem ze země, eh, kde je velkým problémem korupce a o to se tady vůbec eh, nehovoří. A eh, my jako Francie jsme hodně zapojení do rozvojové činnosti a máme zkušenosti, že po desítky let se nic neděje, nic nehýbe a brzdí to korupce. Čili já bych si skutečně eh, přál, aby korupci byl věnován speciální odstavec Nejde jenom o korupci kde si v Africe, ale prostě je to problém, který trapí také nás. A prostě jde o to, aby se eh, naše rozvojová pomoc dostávala tam, kde může pomoci. Ano, děkuji. Myslím, že nikdo další, ale přece. Přece ještě jeden, jedna přihláška do diskuse. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych řekl, že tato debata je mimořádně závažná a korupce je Eh, velice, velice důležitá, protože tam, kde vzkvétá korupce, tak tam je rozvojová pomoc stejně platná jako kapka vody na zžhavenou plotnu. Eh, já myslím, že je třeba zcela jasně říci, že je klíčové, abychom sledovali kam se ubírá naše rozvá pomoc, eh, nejenom tedy mezi původem tedy od nás na místo učení, ale co se s ní děje potom na místě učení. Čili eh, pomáhat eh, málo rozvinuté země, kde je rozvinutá jedině korupce, no tak možná máme dobrý pocit toho, že jsme se o co si pokusili, ale ve skutečnosti jde o ztrátu času a peněz. Třeba taková rovníková Gvinea, e, ta e, je na tom e, ekonomicky podobně jako Portugalsko nebo Řecko, ovšem tam bychom asi neposílali rozvojovou pomoc a přesto v té Gineji to tak je, přestože tam vládne kleptokracie. Podobně v Kongu, tam je korupce na daním pořádku. Ano, Nigérie. Podívejte se, máme přece korupční index a tady je jedna země za druhou, které sice potřebují, po, po, potřebují pomoc, ale je třeba sledovat, co se s tou pomocí děje. A také je třeba si uvědomit, že tam, kde se eh, s rozvojem nic moc nehýbe, tak tam je to skutečně na to se zaměřit. Tak vidím, že nikdo další se nehlásí z poslanců. A má, za komisi tady máme koho? Pana Predu eh, z eh, příslušného DG? Ano, děkuji, paní předsedající. Já budu velmi stručný. Dovolte, abych řekl, že my tuto zprávu vítáme a nejde nám tady jenom ta, o ten obsah, ten je samozřejmě důležitý, ale také myslím, že její načasování je správné, poněvadž může vplynout eh, do příštího zasedání příslušné rady, což bude v prosinci. Jak eh, víme, v New Yorku se urychluje jednání a to znamená, že my do tohoto jednání eh, budeme potřebovat urychlit naši vlastní pozici, tedy abychom včas k ní dospěli. A tady bychom měli mít také připravené, připravenou a vhodnou eh, agendu a komise eh, v této souvislosti připravuje návrhy hned na začátek příštího roku. Eh, někteří řečníci zde hovořívali o takzvaném clusteringu a k tomu bych chtěl podat jednu informaci. My zatím čekáme eh, na první návrh zprávy od generálního tajemníka takže eh, zatím není jasné, zda generální tajemník eh, bude chtít předložit eh, návrh k clusteringu, anebo ne. Tak to je všechno, děkuji vám. Děkuji, pan zpravodaj Stýr. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům a všem těm, kteří přispěli do této výměny názorů. Já myslím, že tady zazněla, zazněly eh, dva, dvě zajímavá eh, témata navíc a eh, a to je korupce. Já tady bych chtěl říci, že to v té zprávě máme zapracováno. Samozřejmě, že to může vypadat Eh, jinak nebo v různých fázích to mělo jinou různou podobu. Možná, že se kolegové zaměřili na první návrh, ale my tady máme eh, pozměňovací návrhy a eh, kompromisy, které přišly s velmi jasným vyjádřením k potřebě bojovat korupce, proti korupci. a e, spojujeme to také s potřebou e, dobrého vládnutí, neboť to jsou některé z kořenů e, těch nešvarů, které vnímáme v této agendě. Já třeba vím, že taková rovníková genea ta už nějakou dobu eh, nedostává eh, žádnou pomoc od Evropské unie. A mm, skutečně eh, je třeba, abychom sladili svoje názory na tom, jak postupovat proti korupci. No, tady je třeba ještě říci, že ty kompromisy, které eh, zahrnují balíčky pozměňovacích návrhů, tak nevyhovují úplně všem. Nicméně já bych chtěl skutečně poděkovat za flexibilitu, kterou mnozí projevili. Ano, víme, že eh, majetková práva eh, jsou tedy správně tady správně pojata a my víme samozřejmě, že majetková práva jako křesťanští demokraté se eh, velice dobře uvědomujeme význam eh, této, tohoto aspektu. Víme, že třeba eh, v Belgii momentálně mezi křesťanskými a sociálními demokraty probíhá debata o majetkové daně Já bych tedy chtěl to uzavřít tím, že se domnívám, že máme celkem vyvážený eh, přístup, vyváženou zprávu, eh, která nikde nepřekračuje eh, ty červené linie, ty nepřekročitelné hranice žádné skupiny. A přesto tedy myslím, že vysílá Eh, výrazný signál. Takže eh, doufám, že to odpoledne odhlasujeme a děkuji kolegům i sekretariátu. Ano, děkuji. Hlasování bude dnes 15 hodin. Jenom bych ještě připomněla, že ten další eh, bod je posunutý na odpoledne, tedy činnost smíšeného parlamentního shromáždění. No a tím dnešní dopolední zasedání končí a sejdeme se odpoledne. Děkuji vám.